Ja, damit steigen wir in... Tak a teď se pustíme do práce podle pořadu jednání. Pan zpravodaj dorazí o trochu později, proto poprosím hned pana Pufana, člena účetního dvora. Prosím, máte slovo. Thank you very... Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Základní otázka, které se dnes věnujeme, je, zda Cezar přináší či nepřináší výsledky. Přispěji do této debaty v souvislosti s tím, že jsem zpravodajem u účetního dvora pro speciální zprávu 18 roku 2017 pod názvem Jednotné evropské nebe změna kultury, ale v jednotné nebe. Tato iniciativa měla zlepšit celkový výkon letecké dopravy a jejího managementu tím, že jisté kompetence by se přesunuly z té mezivládní praxe do rámce Evropské unie. Tato iniciativa formálně začala v roce 2004 a Měla to být technologická modernizace, program, který se jmenoval projekt CESAR, Single European Sky ATM Research. A tento projekt byl podpořen celou řadou finančních injekcí. Cílem bylo zlepšit management letecké dopravy, bezpečnost a výkon. Byla stanovena celá řada cílů, a rok 2005 byl potom výchozím rokem. Měla se strojnásobit kapacita, na polovinu omezit ATM a měly klesnout škody na životním prostředí a měla zároveň desetkrát vzrůst bezpečnost. Celkový finanční balíček v letech 2004 až 2020 se odhadoval na 3,8 miliardy eur – a bylo to rozděleno mezi eh, vývojovou a rozmístěvací fázi asi 1,3 miliardy eur a 2,5 miliardy pro každou z nich. Jak ten audit vypadal? V tomto auditu jsme si kladli otázky, jako zda iniciativa SES e byla oprávněná, do jaké míry výběr prvků, tedy výkon, vybírání poplatků, bloky v leteckém prostoru a tak dále. Do jaké míry tedy tyto komponenty přispěly k efektivnějšímu managementu letecké dopravy? Ta první fáze, deployment phase projektu CSAR, je předmětem auditu, který teď u účetního dvora probíhá. To, o čem zde dnes diskutujeme, ta zpráva eh, obsahovala návštěvu různých centrálních eh, orgánů leteckých úřadů ve Španělsku, Francii, Maďarsku, Švédsku a Spojeném království. A stejně tak jsme navštívili některé další zúčastněné subjekty. Co jsme zjistili? Domníváme se, že iniciativa SES e opravdu byla oprávněná, protože Evropský management letecké dopravy do té doby narážel na národní monopoly a fragmentaci. Také jsme zjistili, že různé součásti této politiky eh, představují koherentní soubor opatření, který eh, by opravdu mohl vyřešit nedostatky, které jsme identifikovali, ale ony vysoké cíle eh, vycházely z doby silné dopravy, Teď došlo, dochází k poklesu a tedy iniciativa zaznamenala, že cíle z roku 2005 v podstatě jsou efektivně nedosažitelné, třeba to omezení nákladů na ATM na polovinu a stejně tak jsou irrelevantní jako ono strojnásobení kapacity. Došlo také ke změnám v kultuře a efektivitě transparentnosti mezi poskytovateli leteckých služeb a ANSP. Ale některé aspekty byly pod očekávání. Obecně spoždění byla nad stanoveným cílem a rostou od eh, rekordní nízké úrovně v roce 2013. Stejně tak poplatky záleží na objemu dopravy a poklesly pouze o 4 v letech 2011 až 16. Pod cílem, který stanovila pro EU komise. Navíc proces přijímání cílů je zdlouhavý a komplexní. Zjistili jsme nedostatek defragmentace a dochází také k pomalému růstu dopravy a kvantitativní výsledky eh, tomu odpovídají. Hlavní nástroj, který měl zlepšit problém fragmentace, Ony FAB, funkční letecké bloky, se ukázaly jako neefektivní pro řešení problému fragmentace, ať už na úrovni managementu, poskytování služeb nebo zakázek na technické vybavení. Stalo se to fórem pro kooperaci mezi jednotlivými subjekty v souča- sousedních zemích. Je to v podstatě dobrá věc, ale není to to, co, čeho se primárně mělo dosáhnout. Také jsme zjistili, že dozorčí role národních dozorčích orgánů je bržděna faktem, že ne vždycky jsou zcela nezávislí na ANSP. A navíc v některých případech NSA prostě nemají zdroje na to, aby plnili ono dozorčí roli. Co se týká projektu Caesar, jsme zjistili, eh, že to podpořilo závazek hlavních subjektů na společný technologický plán a došlo k tomu, že původně fragmentovaný prostor R&D se stal koordinovaným. Caesar Joint Undertaking postupně přicházel s technologickým i operačním vylepšením, s balíčkem, kterému se říkalo Caesar Solution, ale role Evropské unie v tomto projektu se změnila od toho původního zájmu, co se týká finančního objemu, časového rámce a tak dále. Ve všech případech došlo k prodloužení. Zjistili jsme, že od roku 2016 jenom malá část toho masterplánu ATM se opravdu uskutečnila a výkon Cezar, ty ambice byly znovu nastaveny pro rok 2035 a nikoli pro rok 2020, jak se původně zamýšleno. V závěru auditu jsme přišli s celou řadou doporučení, která by měla zlepšit deficity, které jsme našli. Požádali jsme Evropskou komisi, aby se provedlo review těch cílů SES. E jde o to, aby byly dostatečně ambiciozní a byly dostatečně propojené s cíly v tom pokroku a tak by se také měly měřit. Komise by také měla posuzovat, zda stávající požadavky na funkční letecké bloky přidávají nějakou hodnotu a měla by analyzovat i jiná politická řešení proti fragmentaci. Národní dozorčí orgány by měly být zcela nezávislé a měly by být schopny plnit svou funkci a členské státy by měly zajistit, že NSA budou reálně zcela nezávislé. Komise by se také měla podívat na jisté aspekty toho výkonového schématu a měla by streamlinovat proces schvalování výkonnostních plánů a měla by zlepšit inspekce. Co se týká dalšího referenčního období, komise by se měla znovu podívat na adekvátnost těch eh, klíčových výkonnostních indikátorů a modifikovat je, je-li to na místě. Co se týká podpory EU pro e, management letecké dopravy, výzkum a vývoj, tak by komise měla pokračovat e, i po roce 2024 v jeho financování. Také by se mělo, e, také by mělo dojít k ustanovení CSRU, což by měl být dlouhodobý management pro výzkum a vývoj. Komise by měly, měla definovat jasně milníky a rozpočet tohoto plánu. JETU by měla poskytovat zprávy o tom, jak postupuje. A na závěr komise by měla definovat priority podpory EU řešením výzkumu a vývoje tak, aby se zrušila, frag, def, zrušila fragmentace, podporovala defragmentace. Doufám, že pozitivní výsledky iniciativy SES, e které jsme zaznamenali, budou se opírat o cíl, kterým je skutečně jednotné evropské nebe a jsem přesvědčen, že toho můžeme dosáhnout. Děkuji vám a pokud dovolíte, dal bych teď slovo kolegovi, aby před, předvedl několik folií. Děkuji, pane profane, předpokládám, že se jedná o pana Maléra. Ta, to je ta zpráva o Single Sky. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Pofane, děkuji za pozvání na toto schůzi a za tu iniciativu. Připravili jsme prezentaci, je to celá řada folií, ale úplně upřímně nemyslím si, že probereme všechny protože bychom asi opakovali něco z toho, co říkal pan Pufan. Zdůraznil bych dvě, tři nejdůležitější věci, které jsou asi důležité, které by mohly být užitečné. Takže první věc, kterou chceme zdůraznit, kterou chceme ilustrovat, se týká fragmentace. To je věc, která už desetiletí trápí management letového provozu. Vzdor tomu, že došlo k nějakému pokroku v posledních 20 letech, mám na mysli Eurocontrol a ten, tu iniciativu jednotného evropského nebe, Máme tady jistý pokrok, to ano, ale fragmentace stále přetrvává. Vidíme fragmentaci na úrovni poskytování služeb, technologie i infrastruktury. Všechny tyhle dimenze ATM eh, v podstatě kopírují národní hranice a nikoli v operační požadavky. Co tady vidíme, tak vidíme, že nevidíme jednotné nebe. Další věc, kterou bych chtěl říci, je rozsah naší auditní práce. Jednotné evropské nebe SES e je celý, celá matrice regulačních opatření, a to jsou specifická opatření za prvé poplatky, výkon a funkční bloky. Také jsme se dívali na projekt Cezar, ale chci zdůraznit, že jsme se dívali na tu fázi definice a nikoliv na tu fázi, která teď právě probíhá. My také teď provádíme audit této fáze Cezaru. Máme také zajímavá zjištění v této oblasti, ale něco takového neskončí před koncem příštího roku, takže do konce roku 2019. So the next message that I would like to somehow highlight, and I've skipped a few slides because Mr. Takže další bych chtěl prezentovat několik slajdů, protože kolega už zdůraznil, že myšlenka jednotného nebe je naprosto opodstatněná vzhledem k národní roztříštěnosti, která existuje v rámci ATM v Evropě. Chci zdůraznit, že kvantitativní výsledky iniciativy dosud nedosáhla očekávání. Prodlevy dosáhly v roce 2013 rekordní, rekordního mínusu, ale poté opět opět eh, narůstaly a nyní to, eh, nyní to tedy roste. A mm, eh, Data, která vidíme, naznačují, že situace se zhoršila v roce 2017 a 2018. Věříme, že toto je částečně vlivem toho, že jsme nedosáhli skutečné rozstříštěnosti, to znamená, dosáhlo se určité spolupráce mezi sousedními zeměmi, ale k tomu, ale nevedlo to k defragmentaci, tak jak jsme to mm, původně uvedli, to znamená eh, v oblasti servisu, řízení letového provozu, eh, technologie je stále ještě rozčištěna napříč eh, národními hranicemi a my jsme v této souvislosti nadnesli řadu doporučení ve zprávě. Doporučení číslo dvě se týká právě těch funkčních eh, bloků eh, eh, vzdušného prostoru a tady navrhujeme zvážit, zdali stojí za to zachovat regulační požadavky a také žádáme komisi, aby hledala nové nebo jiné politické obce, které by zajistily onu defragmentaci, kterou požadujeme. A potřebujeme například i aktivní propagaci eh, přeshraničních eh, služeb, například eh, i výcvik leteckých kontrolorů nebo tedy kontroly leteckého provozu. Eh, my jsme také nadnesli doporučení číslo 9. Tady jde o eh, prioritizaci podpory EU v oblasti výzkumu a vývoje a také vzdělávání s cílem defragmentace. Eh, tento diagram zdůrazňuje vývoj uplynulých 20 let v řízení letového provozu v zeleně vidíme v 90. letech vysoké, vysoká spoždění, která už neexistují. Ta spoždění jsou přijatelnější a v roce 2013 bylo tedy eh, to na rekordně nízké úrovni. Od té doby se to ale snižuje to volá po eh, konkrétním zásahu z hlediska eh, letového provozu ruku v ruce s narůstajícím eh, leteckým provozem, kterému nyní čelíme. Eh, další eh, zpráva týkající se projektu Cezar, opět eh, rozvojová fáze. Je nutno zdůraznit, že Cezar skutečně podpořil společnou vizi a koordinaci v rámci frag- původně fragmentovaného prostředí vývoje a výzkumu a to je značný úspěch svedení dohromady tedy letišť, leteckých společností, a e, zprávy letišť a tak dále. To je důležitý krok vpřed. Ale jako auditoři e, pocitujeme nutnost zdůraznit, že podpora Evropské unie e, se zarubila původně limitovaná časem, finančně i rozsahem. Tady máme čísla. Ta definiční fáze měla skončit v roce 2000. 2017, ta rozvojová v roce 2013 a ta fáze realizační původně neměla eh, vůbec vyžadovat podporu EU. Nyní vidíme ale, že Cezar je otevřeným projektem. Ambice výkonnosti se spozdily od roku 2020 na 2025 a podpora Evropské unie společnému podniku byla navýšena takže máme pocit, že je nutno zdůraznit, že nyní se díváme na projekt, který zatím má otevřený konec a proto jsme přijali doporučení číslo 7, to je tedy přeskoumání podpory EU pro Cezar vzhledem k tomuto dlouhodobému charakteru. To znamená, pokud přistoupíme na to, že vývoj a výzkum v této oblasti má dlouhodobý charakter, pak musíme zvážit dvě věci. Za prvé, jestli EU EU e, musí do toho zasáhnout a podpořit toto úsilí a za druhé zdali dočasná struktura, tedy ta, kterou máme v společnou, společném podniku, stačí. E, také ve světle toho, že to nyní vstupu nebo přechází do dlouhodobého úsilí, požadujeme posílení odpovědnosti společného podniku vzhledem k pokroku při dosahování master plánu. Eh, zejména pokud je o vývoj a výzkum. Zejména cílové koncepce. A domníváme se, že úsilí, tedy cílem by měla být defragmentace otevřeného eh, eh, nebe. Společný podnik původně měl eh, celou řadu projektů pro vývoj a výzkum a my se nyní snažíme zaměřit se, prioritizovat ty přístupy ta řešení, která co nejlépe zajistí defragmentalizaci um, eh, řízení leteckého provozu v Evropě. Myslím, že mm, to je vše z hlediska doporučení. Pan Pufan je také uvedl a to je také vše za mne. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A dovolte, abych nyní dal slovo jeho excelenci zástupci velvyslance Rumunska v Evropské unii, pane, pana, panovi Buenžovi. Děkuji. Jsem velice eh, rád, že se mohu zúčastnit tohoto workshopu jak za svůj stát a také vzhledem k nadcházejícímu předsednictví eh, v Radě Evropské unie za necelých šest měsíců. Eh, takže hned eh, se chopím tématu. SES i Cezar znamenají změnu ve zlepšování eh, řízení leteckého procesu provozu. Rumunsko podporuje legislativní technologický proces a pokrok. Vítáme zprávu Evropského eh, účetního dvora a také těšíme se na zprávu o SESAR, e, e, která bude asi e, zveřejna v roce 2019. Uvědomujeme si, že je ve hře celá řada choulostivých témat, národní náklady, počet zainteresovaných stran, různé podnikové modely. Během implementace jsme identifikovali problémy, pokud jde o pokrytí Agnes, také pokud jde o eh, termíny zveřejňování eh, procesu, počínají rokem 2020. Pokud jde o východní část Evropy, pokrytí agnos není eh, požadován v daných standardech a je nutné spolupracovat na společných řešeních při implementaci B2 for to B. To se týká i dalších eh, projektů eh, v rámci SESAR v Rumunsku. SESAR je nyní v poslední fázi programu. Eh, fáze realizace tedy nastupuje a Rumunsko jako ostatní členské státy hodla implementovat vysoce výkonnostní infrastrukturu ATM, včetně předpovídání objemu provozu společně s partnery Hungar Control a Parsa z, Polans, z Polska jsme se stali partneři a e, jsme zapojeni v řadě projektů, pokud je o plnění e, cílů. Cesar část projektu je v rámci Horizontu 2020 Dva z těchto projektů jsou SWIM, to je systémový informační management a SPICE, synchronizovaný navigační systém Evrop. Využíváme tedy nejmodernější navigační systémy a moderní letadla s cílem optimalizovat trasy a využití vzdušného prostoru pro Rumunsko, to znamená různé aktivity eh, pokud je o implementaci založenou na GNSS. Implementace projektu bude mít pozitivní výsledky pro 17 rumunských letišť. Tato letiště by měla vycházet z přístupu GNSS. To je příklad, eh, jak lze najít synergie mezi politikou a programy. Rádi bychom také zmínili projekt v ATM 2015, který rozvíjí systém za účelem zlepšení bezpečnosti řízení let- letového provozu. Eh, jde o fungování moderní architektury, která integruje moderní koncepci architektury bude to naplnění všech požadavků eh, systému SES a CESAR. Funkční dunajský eh, blok leteckého provozu eh, podléhá plné regulaci a v zájmu lepší kooperace zahajujeme první fázi spolupráce. Následovat budou dvě fáze další rozšíření na 24-hodinový provoz záleží na několika faktorech, včetně designu eh, vzdušného provozu a dalších faktorů. Implementace musí být eh, vzata v potaz i pro budoucí analýzu. A ještě v kostce je zjevné, že musíme posuzovat Cezar, ale i moderní systémy evropského e, leteckého provozu e, budou mít hodnotu pouze, když budou synchronizované a budou odpovídat dnešním potřebám. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Cornelis Digimove. Děkuji vám, pane Marinesku, a děkuji také výboru pro rozpočtovou kontrolu a také předsedkyni i vám, pane Marinesku, za tuto příležitost diskutovat současný stav věcí v rámci jednotného nebe, zejména eh, v rámci tedy jeho technologického ramene. A Chci také poděkovat prvním řečníkům, panu Pufanovi, panu Malerovi a panu velvyslanci za eh, body, které eh, nadnesli. Musím říci, že jsme velmi dobře spolupracovali s účetním dvorem a e, velice si vážíme doporučení, která vzešla z jejich práce. Pomohlo nám to lépe pochopit, eh, kam se ubíráme, kam bychom se měli ubírat a eh, ta doporučení jsou nyní integrována do práce, kterou eh, provádíme. Měli jsme v roce 2004 vysoká očekávání, když jsme se rozjeli. Stále ještě máme vysoká očekávání, ale musíme se také poučit ze zkušeností a musíme zajistit, abychom zůstali výkonní a postupovali správným směrem. Několik slov eh, za sebe o tom, jak bychom eh, si měli vést. Eh, za prvé, Myslím, že jeden důležitý prvek, který vyplývá z toho všeho, je, že jednotné nebe je stále ještě velmi pádný projekt a věřím, že to sdílí každý. Mm, je to něco, co musíme učinit, je to nutnost, není to nikterak eh, spochybňováno a mluví to samo za sebe. Evropa je malý kontinent z hlediska letectví, má velmi hustý provoz eh, letecký a má mnoho poskytovatelů navigačních služeb a proto je jasné, že musíme spolupracovat, aby to byl systém eh, výkonný. To je nesporné, že musíme mít tuto evropskou spolupráci. Věříme také, že jednotné nebe již má za sebou dobré výsledky. Úrovně, úroveň bezpečnosti eh, se zlepšuje, aby zůstala zachována a dokonce se zlepšuje, došlo ke zlepšení v oblasti životního prostředí ehm, a snižování spozdění ehm, jsou rekordně nízké eh, a nyní se opět mírně zvyšují tím, jak se tedy ehm, provoz zotavuje. To je důležité pro budoucnost. Je jasné, že náš cíl půlminutového spoždění za let stanovený na toto stávající období nebude, nebude dosažen. A to je jeden z hlavních problémů, který, kterému čelíme. A také eh, problém je zajistit dostatečnou kapacitu v systému. A abychom měli kapacitu, potřebujeme včasné investice a dostatečnou flexibilitu, abychom se přizpůsobili poptávce. Musíme mít větší odolnost systému a to také díky designu eh, vzdušného prostoru a také nasazování moderních technologií. To je tedy jedna důležitá osa eh, úvah. Během let jsme zaznamenali i pokrok, pokud jde o dopad na životní prostředí, což vždy byla důležitá úvaha, eh, také efektivnost letová, eh, ty vlastně ob objížďky nebo obchvaty, které bylo zapotřebí činit, se výrazně eh, snížily eh, během let. Proč to zmiňují? Eh, protože zkoumáme právě v toto období a za to období jsme to zaznamenali. Inovace, jako například um, uh, volné trasy k tomu také přispěly, ale došlo také e, k efektům e, vlastně přesouvání, když e, například se oblétají ty nejfrekventovanější trasy. Takže i to má dopad na Eh, na životní prostředí. Nárůst nákladu ATM eh, byl zastaven eh, reálně a také v období, které jsme studovali 2012 až 2015, došlo také ke snížení v nominálních hodnotách. Jak jsem již eh, řekl, zaznamenali jsme spoždění eh, plánové, plánovaných kapitálových výdajů v tomto období, což by mohlo mít dopad na rychlost modernizace ATM. Věřím, že to je eh, důležité téma dnešního workshopu i z hlediska zajištění kapacit do budoucna souhlasíme s účetním dvorem, že tady jsou určité slabiny, které musíme Eh, eh, vyplnit, že není dostatek eh, důkazů o defragmentaci ve vzdušném prostoru, že není tady tedy mm, dostatek důkazů o výkonnosti a je tady řada strukturálních problémů, které musíme vyřešit, abychom těchto cílů dosáhli. Některé aspekty jsou časově limitovány v rámci projektu Cezar, ale nyní si uvědomujeme, že projekt jednotného nebe je generační projekt. Vyžaduje to vlastně setrvalou iniciativu a úsilí, abychom docílili nebo dosáhli cílu. A vyžaduje to také koordinovaného úsilí a zapojení všech nástrojů, které máme k dispozici koordinovaným způsobem. A máme řadu nástrojů, regulační nástroje, implementační pravidla, přijímání standardů, technologické programy, eh, provozní opatření, jako například práci síťových manažerů, máme finanční pobídky, eh, například eh, rozpočet pro výzkum, anebo systém vybírání poplatků. Takže máme řadu nástrojů a je nutno zajistit, aby tedy působili synergicky. Ještě několik slov k technologické části. Pokud chceme zajistit odolnost a kapacitu, které potřebujeme do budoucna, musíme urychlit zavádění technologií jednotného nebe a také modernizaci. To stále ještě potřebujeme. Musíme se více spoléhat na podnikatelské modely orientované na služby, musíme zajistit interoperabilní a nastavitelné systémy musíme více využívat eh, eh, soustavu družic, potřebujeme digitální platformy, spoléhat na komunikační technologie, které už ukázaly, ukázaly svou efektivitu v jiných odvětvích, třeba v telekomunikacích. To znamená, že musíme přestat vyvíjet eh, nějaká ad hoc řešení, musíme také zabránit roztříštěnosti a nemá smysl zachovávat úplnou infrastrukturu, kterou používá jenom několik starších letounů. Musíme také zabránit zdvojování telekomunikačního pokrytí a podobně. To všechno vyžaduje koordinované snahy. To jsme zjistili i při provádění různých projektů. Koordinace a řízení projektu, to jsou klíčové věci a Budeme na nich pracovat, je třeba to zajistit na celoevropské úrovni a zapojit všechny aktéry, ať už to jsou letecké společnosti, eh, ANSP, členské státy, výrobci a tak podobně. Ještě na závěr pár slov eh, k regulaci. Potřebujeme obsáhlou eh, regulaci nařízení, základní nařízení OSES, e které bude eh, plně splňovat svůj účel, bude vytečovat jasné cíle a poskytovat prostředky k dosažení těchto cílů. Předložili jsme návrh SES 2 e plus před několika lety, ovšem bylo to zablokováno na radě. Mnoho aspektů SES eh, 2 e plus stále zůstává v platnosti Zároveň se změnil kontext eh, letectví, změnilo situaci, eh, narostl objem přepravy. Evropa byla regionem s největším narostem přepravy. To jsme ještě před pár lety neočekávali a potřebujeme tedy eh, a podporujeme úsilí mm, parlamentu a pana Marinesku na posouzení, zda tento text je stále účelný a jak poskytnout nějaké nové eh, podbídky a stimuly. Snažíme se také na pomoci těmto úvahám zřízením eh, malé pracovní skupiny lidí, kteří dobře rozumějí tomuto odvětví. Ta skupina začne pracovat po letní přestávce a bude využívat audity Evropského účetního dvora a také různé, různé studie týkající se struktury vzdušného prostoru v Evropě. To je studie, která, na které už se pracuje a měla by být dokončena do konce tohoto roku. Také budou eh, mít aktuální informace o hlavním eh, plánu ATM a eh, informovat se u zúčastněných stran. A na základě toho doufáme, že zjistíme, jak aktualizovat ten základní rámec, tedy nařízení SES, e tak abychom zajistili kapacity do budoucna, abychom zajistili odolnost systému Eh, abychom byli schopni řešit otázky, jako jsou různé pracovní spory, nedostatek zaměstnanců a podobně. Zároveň potřebujeme zajistit flexibilitu, nákladovou efektivnost, to je také jasný cíl, proto chceme urychlit zavádění moderních technologií, orientovat se na systémy zaměřené na služby a musíme tedy najít také lepší způsob spolupráce u eh, FAP, než jak to bylo původně koncipováno. Musíme mít takové správce sítí, kteří jsou schopni koordinovat eh, vzdušný prostor v Evropě a také musíme zavést vhodné finanční pobídky, vhodné finanční nástroje, abychom těchto cílů dosáhli. A chceme to řešit i s parlamentem a až jednou bude připravena rada, tak třeba eh, můžeme obnovit práci i na radě. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Srdečně děkuji, to jste hezky popsal, jak by to mohlo fungovat a jak dlouho to bude trvat. Ještě bych ráda přivítala návštěvnickou skupinu ze Salzburské univerzity, kolegy Karase. Vítám vás tady, doufám, že to pro vás bude zajímavé. Další řečník, zástupce Eurokontrolu, pan Merlo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za pozvání, děkuji za příležitost přispět do práce tohoto eh, workshopu o politice jednotného evropského nebe. Mám tady eh, obrázky, které budu promítat. Jak víte, v Eurocontrol se hodně zaměřujeme na posuzování výkonnosti u řízení letového provozu z dlouhodobého hlediska a chtěl bych tedy začít pozitivním prohlášením o výkonnosti jednotného evropského nebe v posledních letech. Například na tomto obrázku vidíte hodnocení vývoje výkonnosti v období 2008 až 2015 2008, protože to byla poslední eh, špička v přepravě eh, před krizí a 2015 eh, protože to je rok, kdy jsme se téměř dostali na úroveň z roku 2008. Takže to jsou dvě data s obdobným objemem přepravy. A výkonnost mezi těmito daty, to bylo zlepšení o 40 u letové efektivity. To mělo samozřejmě eh, vliv na spotřebu paliva, byly mm, lety přímější, došlo k poklesu spoždění o 40 a také k poklesu eh, nákladů na letovou navigaci o 5 což také nebylo snadno dosažitelné. Tady bych chtěl ještě zdůraznit eh, pozitivní dopad vytvoření správce sítě ze strany Evropské komise a také pozitivní dopad eh, nařízení týkající se výkonnosti a eh, určování poplatků, protože to zohlednilo vývoj cen eh, v letových navigačních službách, udrželo je to pod kontrolou. Takže pro nás ten správce sítě a ta nařízení o výkonnosti a tvorby poplatků, to jsou dva úspěchy jednotného evropského nebe. Na tomto obrázku bych chtěl zdůraznit, že od roku 2016 eh, stojíme před úplně novou situací. Dobrou zprávou je to, že růst dopravy eh, v letectví se vrátil, ale špatnou zprávou je, že od počátku čelíme eh, přetížení provozu a nemáme žádné záložní kapacity pro to, abychom čelili nárůstu dopravy. Třeba v loňském roce 2017 došlo k podstatnému nárůstu přepravy o 4 a během letní špičky už docházelo k značným přetížením eh, těch letových cest, zvláště eh, na těch nejvytíženějších letištích eh, Evropy a pravděpodobně nás brzy čeká závažná situace. Potvrdilo se to i v prvních měsících roku 2018, kdy došlo k dalšímu nárůstu o 3 až 4 u přepravy za ty první čtyři měsíce. A také je třeba mít na paměti, že naše odhady pro nadcházející roky ukazují na pokračující růst, zhruba 2 ročně. A to by mohlo znamenat, že to bude celkově až 30% nárůst ve srovnání, eh, tedy v roce 2024 ve srovnání s rokem 2016. A to je opravdu zásadní mm, nárůst dopravy i pro řízení letového provozu. Tady je situace, eh, nejnovější situace, pokud jde o spoždění za poslední eh, měsíc duben a ve srovnání se situací eh, eh, před rokem se množství spoždění zdvojnásobilo plus 4%, pokud jde o počet letů. Ovšem plus 100%, pokud jde o spoždění. Samozřejmě duben byl poznamenán mnoha bouřemi, Eh, počasí bylo trochu zvláštní a doufáme, že to byl eh, pouze jednorázový výkyv, ale náš eh, nejlepší odhad pro rok 2018 je nárůst spoždění o zhruba 50 za celý rok. A toto je mm, právě typické pro situaci toho přetížení dopravy, kdy čty, pouhý nárůst dopravy o 4 znamená nárůst spoždění eh, o 50 Samozřejmě je tady mnoho způsobů, jak řešit eh, takovéto situace přetížení a jednou z těchto cest je zavést nová technologická řešení eh, v rámci programu Cezar. Tento obrázek ukazuje, že Cezar skutečně přinesl nová technická a operativní řešení ke zlepšení eh, kapacit vzdušného prostoru. Hovořil jsem o flexibilnějším používání vzdušného prostoru, eh, volnou, eh, vol, volný itinerář nebo volna, volnou trasu, dynamičtější zprávu dopravních toků, větší interoperabilita, na úrovni řízení letového provozu, snažíme se eh, dělat celostní eh, řízení letiště a podobně. Nechci zabíhat do detailů, protože vím, že tady bude za chvilku Petr Hotham ze společného podniku Cezar, který také bude mít prezentaci a určitě k tomuto bude eh, moci poskytnout mnohem větší podrobnosti. Takže Cezar přinesl technická řešení a teď prioritou a výzvou je, jak je zavést. To je pochopitelně mnohem těžší, musíte eh, to dostat do průmyslu, můžete zohledňovat, eh, musíte zohledňovat situaci ve všech eh, 41 členských státech Eurocontrol, a zvláště u členských států EU, ale myslím, že všichni budou souhlasit s tím, že je teď třeba zrychlit to provádění. A Nikolás Varinsko za chvilku bude hovořit o situaci s tímto zaváděním Cezar. A můj poslední obrázek ukazuje, že Stojíme před novými výzvami, eh, jsou tady tedy nyní ta přetížení provozu, dochází k nárůstu spoždění a my si myslíme, že eh, všechny orgány řízení letového provozu v Evropě musí se dát eh, dohromady, potřebují posílení. Komise tady by měla sehrávat vůdčí úlohu a také společný podnik Cezar je třeba aktualizovat hlavní plán ATM a možná ho zaměřit více na kapacitu vzdušného prostoru a její, na, její zvýšení objemu, ale také by se mělo eh, více zaměřit na výzkum a vývoj. Měl by být stanoven nějaký manažer nebo správce zavádění je třeba, aby EASA zajistila certifikaci všech nových eh, řešení, protože bezpečnostní otázky ty jsou vždycky kritické a nezbytné pro zavádění. Dále orgán pro eh, přeskum výkonnosti by se měl zaměřit více na tu výkonnost. Potom je tady ten správce eh, sítě, který řeší toky letecké přepravy. No a Eurocontrol, my jsme technickým a operativním centrem, kde lze najít odborné eh, rady a jsme připraveni tedy podpořit ty jednotlivé orgány činné v oblasti řízení letového provozu. Stojí před námi nové výzvy a proto potřebujeme se posílit. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Der Berichterstatter, bitte. Děkuji a teď pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych řekl pár slov. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, byl jsem na jiné schůze, ale děkuji vám za účast na tomto workshopu a děkuji hlavně panu velvyslanci, protože na něj mám mimořádnou prozbu. Jak řekl pan Cornelis, máme sestu plus nařízení, teď je to blokováno v radě od roku 2014 z důvodu já, o nich já si myslím, že teď už neexistují. Oficiální důvod zněl eh, Gibraltarské letiště, ale možná jsou zatím i některá, některé jiné důvody. Některé členské státy se za tento důvod možná skovávají, ale pokud se podíváme na pravidla, tak eh, rada pravidla nerespektuje, protože v radě je text, o němž se bude hlasovat. To hlasování je většinové, nikoliv jednomyslné. Je tam pouze výhrada od Spojeného království, takže já si myslím, že by bylo velmi snadné začít jednat s parlamentem. Proč to říkám? Protože možná před čtyřmi, pěti lety byly jiné okolnosti, ale teď si myslím, že se věci změnily. Za tu dobu, za rok poslední, jsem se setkal se spoustou lidí, ministrů, se spoustou zástupců komise a všichni říkali, že musíme něco udělat, jak právě zaznělo, za dva, tři roky tam eh, nahoře bude velký chaos a bude složité poskytnout kapacitu na požadované úrovni. Teď se tedy obecně pochopilo, že se musí něco udělat. Využívá se platforma se Tuplas, aktualizuje se, dokonce Máme velice dobré hodnocení, jedno již je provedené, za to děkuji Evropskému účetnímu dvoru za tuto skvělou zprávu a ta další bude následovat. Před dvěma lety jsem navrhl pilotní projekt a teď eh, už se to rozvíjí. To znamená, že své nové návrhy můžeme opírat o tato dvě hodnocení a Samozřejmě i návrhy od komise. A šest je pro, setkal jsem se s nimi na pozvání ENAFO v Madridu. Je to tedy skvělý okamžik a já se nedomnívám, že si můžeme dovolit to, tak říkajíc, prošvihnout. Požádal bych tedy pana velvyslance, aby se skamarádil s rakouským předsednictvím a přesvědčil ho, aby začali jednat. Mohli bychom uzavřít ten dokument, pokud budeme dobře jednat. Můžeme to opět aktualizovat. Aktualizovat ten dokument. Objevila se spoustu nový, objevilo se spoustu nových věcí, které se tam musí zahrnout. A bylo by to ku prospěchu cestujících, protože oni z toho budou profitovat a myslím si, že je to naše povinnost něco takového udělat. Gibraltar by se dal vyřešit. Podařilo se nám najít řešení u EASA, tak si myslím, že se podaří uh, najít řešení Gibraltaru, aniž bychom kohokoliv rozměvali. To je opravdu v tuto chvíli drobný argument, ale prosím, pane velvyslanče, třeba se vám podaří přesvědčit rakouské přátelé, aby začali jednat, aby se ten dokument podařilo uzavřít pro nás všechny. Děkuji vám. No. Chce ještě někdo z těch, kdo již hovořil, se k tomu vyjádřit? Pane velvyslanče, máte něco na srdci? Jak jsem řekl, mě tahle diskuse velmi zajímá přesně, protože se bude střídat předsednictví v radě Nemohu mluvit za rakouské předsednictví, ale včera jsem s předsednictvím hovořil, jsme v procesu úzké koordinace a je to náš závazek vůči všem dokumentům. Uděláme všechno, co bude v našich silách, aby se finalizovaly pokud možno všechny otevřené dokumenty až my převezmeme předsednictví, to bude za dalšího půl roku. Budeme velice úzce spolupracovat s rakouským předsednictvím, protože je tady šance v prvních dvou, třech měsících příštího roku, aby se to udělalo a naším cílem bude být efektivní a doufám, že budou podmínky, aby se pracovalo i na SES2+. Plus. Můžete prosím vyřídit eh, můj vzkaz, že budu dobrým vyjednavačem, ne jako obvykle, ale opravdu se pokusím být velice pružný, protože si myslím, že bychom se mohli dopracovat společného stanoviska. Ještě někdo se k tomu chce prosím vyjádřit? Prosím. Jenom stručně bych řekl za komisi, my sdílíme cíle formulované panem Marineskem, chceme se k tomu dokumentu vrátit co nejdříve, protože je tady ta naléhavá potřeba, která byla zmíněna, to jsou budoucí omezené kapacity. A celá řada doporučení účetního dvora vyžaduje, abychom provedli jisté změny v tom dokumentu, v tom nařízení, a rozhodně nehodláme nějak zdržovat svou reakci na to. Děkuji. Když se nestane nic, spolehněte se na to nejhorší, tedy spolehněte se na nás. Tak, budeme pokračovat. Teď je tady zástupce Caesars, pan Hoten. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, dobré odpoledne jsem Peter Hotem ze Cesar Joint Undertaking a neměly by se plést různé součásti Cesaro. Tento společný podnik Cesar Joint Undertaking je v podstatě unijní orgán podle článku 3 a 8 finančního nařízení. Jsme založeni na základě dokumentu nařízení schváleného i parlamentem a jsme spojeni s jednotným evropským nevem a leteckou strategií. To je tedy právní báze naší existence. Neseme odpovědnost v této roli za vývoj a výzkum Existujeme proto, abychom se vyhli předchozí neefektivitě v oblasti výdajů na vývoj a výzkum. Odpovídáme za to, aby výzkum a vývoj přispěl k modernizaci systému ATM v Evropě v souladu s tím hlavním plánem, masterplánem, který schválila Rada, kde jsou definované cíle a výkony. Staráme se tedy o tu technologickou část jednotného evropského nebe a máme aktivity orientované podle specifických eh, politik. Je to tedy technologický pilíř jednotného evropského nebe. Jsme plně v souladu se strategií leteckého provozu, staráme se o mezinárodní konkurenceschopnost, emise CO2, inovace, přeplněná letiště, kybernetická bezpečnost a e, udržení vysokého standardu bezpečnosti. Tedy, jaká je vize této modernizace? To je na této folii. Trochu to okomentuji. Modernizace se týká výzkumu a investic v rámci partnerství skutečně svízelná věc. Potřebujeme partnery, abychom mohli ty problémy vyřešit. My se snažíme řešit věci, které jsou složité k řešení. To jsou problémy, které omezují výkon služeb ATM. To se týká interoperability napříč přes hranice a také s zbytkem světa. Máme globální systémy ATM. Jde dále o sdílení informací, další automatizaci, odstranění problémů v letecké dopravě, usnadnění leteckých toků jde o integraci všech vozidel, všech eh, tedy leteckých vozidel, která jsou využívána pro komerční provoz a jde o to, aby nadále byly zachovány bezpečnostní standardy. Virtualizace služeb by měla zajistit eh, stabilitu celého systému a ekonomické výhody pro Evropu. Komunita letecké dopravy jako celek pracuje na podpoře toho masterplánu ATM, který popisuje vizi modernizace a cíle, které tady máme. Tento masterplán byl přijat radou 33. 2009. Bylo to přijato po proceduře formálních konzultací, které vedla komise a Eurocontrol. Poskytnutí řečení budou vyžadovat značné výdaje na vývoj a výzkum, stejně tak účast celé řady partnerů. Pokračující výsledky výzkumu a vývoje a e, očekávané výstupy tohoto masterplánu jsou takové, že ten dokument poskytne skutečně reálný obrázek. Kontext letecké dopravy by měl poskytnout priority výzev, které definují jednotlivé subjekty. Jde tedy třeba o ty kapacitní otázky, ekologické otázky, otázky související s efektivitou vynaložených prostředků. Chci jasně říci, že nemůžeme mít vždycky všechno. Je, jde o to, aby to bylo správně vyváženo. Hovořil jsem o investicích do výzkumu a vývoje. Chci zdůraznit, že průměrné výdaje pro letecký sektor je asi 5% z výnosu tohoto sektoru. Když vemu Airbus, oni mají teď asi 4,5% míru investic um, ze svých výnosů. Pro ATM se snažíme dosáhnout 2,5%. Když to srovnáme s organizacemi z jiných sektorů, třeba Volkswagen, je přes 5%, Samsung 6%, Johnson Johnson 11% z farmaceutického průmyslu a high-tech, Intel, ti investují 20% svých výnosů. To tedy ukazuje to relativní měřítko, kde se ATM nachází ve srovnání s ostatními. Je tedy velice důležité, aby Cezar JU optimalizoval využívání omezených prostředků na výzkum a vývoj. Jde tedy o to, abychom optimalizovali, abychom se postarali o defragmentarizaci, abychom popohnali výzkum a vývoj dopředu správným směrem. Tento směr odvozujeme z toho masterplánu. Máme zhruba 140 řešení, která by měla přispět ke splnění těchto ambicí. Při této aktivitě také podporujeme evropskou ekonomiku a snažíme se prosadit leadership Evropy na globální úrovni v letecké dopravě. Už jsem odkázoval dříve na ten masterplán. Kdybych se mohl vrátit o krok zpátky, tak Cezar EU byl založen v roce 2007. 2009 Rozhodnutí Rady 320 podpořilo tento masterplán jednotného evropského nebe a ten malý obrázek vlevo ukazuje časový harmonogram aktivit výzkumu a vývoje, které následovaly po tom masterplánu. Vidíte, že se to nahoře překrývá. To je náš výzkumný program a to je náš výzkumný program, 2020 oboje tam dobře zapadá, to je ten plán aktivit výzkumu a vývoje, jak to schválila rada. V roce 2009-10 jsme byli, jsme se stali součástí prvního programu Cezar One, koordinovaný výzkum 2010, první nezávislé hodnocení eh, midtermové, došlo k aktualizaci masterplánu a mělo by to pokračovat po celou dobu programu 2012-13. Příprava na vyhlášení rozšíření Cezar Joint Undertaking a potom 2014 rozšíření Cezar EU pokračování aktivit podle masterplánu a také 2014 jsme znovu vyhlásili program na vysoké úrovni, tak aby se nám podařilo plně splnit masterplán a čelit všem novým výzvám, které přicházejí. Cezar EU v roce 2015 rozšířil své členství v roce 2016. Jsme přišli s 61 řešeními, která byla validována, připravená pro trh pokračování těch aktivit se očekává do roku 2024. A poslední folie se týká toho, co těch 61 řešení opravdu znamená. To je koordinovaný tok pro výzkum a vývoj našich partnerů my jsme také vybudovali celou tu strukturu, která funguje. Také jsme vybudovali mezinárodní reputaci a vliv EU v rámci IKEA. ICAO to je v podstatě globální ekvivalent toho masterplánu a není tomu tak náhodou. Využíváme synergií při finančních zdrojích pro výzkum a vývoj. Poskytujeme katalog řešení, který hned může být využíván a je využíván uvnitř Evropy i mimo. A to značně přispívá ke kvalitě ATM. A vidíte vpravo ten malý obrázek katalogu, který zdůrazňuje, že tento katalog poskytne 11% kapacitu letišť a úroveň e, úspor 5,3 snížení nákladu a 2,4 snížení spotřeby paliva, což zároveň přispěje ke snížení emisí. Perspektiva řešení Cezar se stávajícího programu Cezar 2020 je 135 a 140, až 140 řešení, která budou využita proto, abychom viděli, že jsme schopni splnit rozsah celého masterplánu ATM. Dva příklady z těchto řešení a mohl bych hovořit o celé řadě z nich. První eh, rozšířený arrival management na letištích. To je velice důležité z pohledu omezování ekologických dopadů a míry spoždění, protože jde o koordinaci příletů a odletů. A druhá věc, která je zcela důležitá, je odstranění toho virtuálního chaosu, což může mít velký ekonomický potenciál ale také to otevírá nové tržní možnosti, nové způsoby dělání biznesu. Vidíte tedy, že je to celá směs řešení, která umožňují stupňovat výkon, ale jsou tam i disruptivní prvky, které změní podnikatelské aktivity. To je náš program pro rok, do roku 2020 a cílí na to, abychom pokračovali v završení vývoje a výzkumu tak, jak to chce onen masterplan. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, takže peníze jsou investovány dobře. Budeme pokračovat a slovo dostane pan Varinsko. Prosím. Dobré odpoledne, děkuji vám, pane Marinesku, a děkuji výboru pro rozpočtovou kontrolu za příležitost přispět k tomuto významnému workshopu. A v návaznosti na to, co řekl Peter v úvodu, a abych se také vymezil, jsem Nikolas Valinsko, jsem generální manažer eh, pro mm, Cesar deploy, Deployment a mám na starosti tedy eh, fázi pro deployment. My jsme velmi rádi, že můžeme přispět, protože máli Cezar něco splnit, tak to je zejména ta fáze zavádění a je to také i souhra mezi eh, zaváděním a vývojem a výzkumem, která je velmi kritická ten poslední obrázek, který ukazoval kolega, eh, to ilustruje. Pokud jde o zavádění, tak bych napřed eh, se chtěl podělit eh, o několik faktů a dat. Cesar Deployment je mnohem mladšího data než vývoj a výzkum. Byl zahájen před třemi roky, nicméně dnes Cesar Deployment se již rozrostl do dvou eh, širokých a jedinečných eh, evropských průmyslových partnerství, které svádějí dohromady 85 partnerů ve 34 zemích eh, nebo v 83 zem, pardon, v 35 zemích. Eh, pracují na mnoha eh, projektech a na asi 30 řešení pro Cezar. Eh, na hezkém obrázku vidíte všechna ta loga našich implementačních partnerů a to, ten, to hlavní logo um, pro Cezar Deployment Manager je jedinečné protože tady se eh, letiště eh, rozhodly eh, spojit se a mm, pozitivně reagovat na výzvu komise a sami zorganizovat a sami řídit ehm, implementaci Cezaru. Proč? Protože když hovoříme o grantech EU, je na průmyslu, aby investoval do eh, této zásadní modernizaci ATM a také proto, že eh, v posledku nám jde o výkonnost a ten, kdo má největší zájem o výkonnost, je průmysl a zejména operační eh, zainteresované strany. 70 dnes se nacházíme asi ve fázi naplnění 70 pilotního společného projektu. Je to vlastně společný masterplan, který považujeme za nejzásadnější operační změnu. Jde tedy o implementaci tuto, této specifické části Cezaru. Představuje to 2,5 miliard eur, které byly investovány, včetně grantů z EU ve výši 1,1 miliardy. Eh, plnění. Myslím, že dnes do odpoledne je to klíčové eh, téma. Takže hm, jsem chtěl přijít na tento workshop eh, s konkrétními fakty. A tady jsou, již jsem se zmínil o 300 těch projektech, 71 z nich je hotových eh, v řadě evropských státech, 80 evropských států. A tady vidíte, eh, že když se zaměříme na to, co je už završeno, je to asi 200 milionů eur z těch 2,5 eh, miliard celkových investicí. Tak tady se můžu s vámi podělit o přínos k letošní výkonnosti. Máte tedy na slajdu čísla, nebudu je eh, číst, ale například hovoříme-li o operační účinnosti, tak eh, příspěvek 71 eh, projektů letos je 62 tisíc to je 23 milionů eur. Když shrneme všechny přínosy letošního roku za kompletní eh, projekty, tak je to asi 36 milionů eur. A když eh, akumulujeme všechny očekávané přínosy do roku 2030, tak eh, je to daleko nad 2,5 milionů eur, což představuje nebo 2,5 miliardy, což představuje veškeré investice. Takže je jasné, že Cezar plní své sliby a že investice jsou pod eh, očekávanými přínosy. Toto je můj poslední obrázek a vypovídá o tom, že nejsme dokonalí, máme ještě co zlepšovat, ale takový eh, ten startovací eh, můstek, na němž chceme stavět, je zachovat vlastně tu spolupráci s průmyslem. Po tříleté zkušenosti nyní jsme získali přesvědčení, že rozhodnutí komise, aby průmysl byl právě tím hybatelem, je dobré rozhodnutí a chceme tímto směrem pokračovat. Chci vlastně v zastoupení svých 19 členů vydat signál, že v tom hodláme pokračovat. A přitom také dodávám, že máme máme ještě co zlepšovat. Fragmentace, rozčištěnost tady již několikrát zmíněna byla a to je určitě zápas, který budeme svádět v budoucnu. Nesmíme už postupovat ve smyslu business as usual, musíme zavádět lépe, koordinovaněji, synchronizovaněji a méně roztříštěně. Musíme se také lépe zaměřit a, a mít lepší pobídky pro eh, řešení Cezar nesmíme nově vynalézat kolo, musíme být eh, čařeši, musíme také umět eh, lépe sladit vývoj, výzkum a zavádění. A zcela souhlasím s tím, co již bylo řečeno, totiž Hovoříme zde o jednotném evropském nebi, tady jde o přeshraniční infrastrukturu do značné míry a v tomto ohledu věříme, že stále ještě nám chybí eh, určitý architekt ATM, eh, jenž by mohl na pomoci technicky konzistentní eh, celoevropské infrastruktury. Tady jde o celoevropskou implementaci a také chceme podpořit vznik méně projektů, ale s větším počtem zainteresovaných zúčastněných stran a států v omezeném počtu projektů, ale s dobrými, dobře definovanými dosažitelnými cíly. Takže ještě jednou děkuji za příležitost eh, k této prezentaci. Opakuji, že Cezar plní eh, své eh, záměry, plní svou roli a začínáme dosahovat dobrých výsledků, ale skutečně vidíme ještě dobré obce pro zlepšení v budoucnosti, pokud budou všichni evropští hráči spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji. V každém případě máme co dočinění s odvětvím, které nejenom dodržuje časový limit, ale dokonce mm, e, jej podkročuje. A nyní má slovo pan Salazar e, z EASA. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, děkuji za zorganizování této Eh, akce ve vašem výboru a děkuji také všem ostatním členům výboru a panu zpravodaji Marineskovi. Eh, za prvé bych chtěl eh, velice poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu. Myslím, že jde o velmi dobrý dokument a blahopřeji vám, protože se vám podařilo mm, jej sepsat mm, velmi jasným způsobem a jedná se o obtížné téma a Myslím, že každý, kdo se chce něco dozvědět o iniciativě jednotného evropského nebe, si z toho něco může vzít. Jak víte, EASA je příslušná pro ATM už několik eh, let. Ehm, dovolte, abych přistoupil k prvnímu slajdu. Tady chceme ukázat, že vidíme, že zde je určitý nedostatek eh, v pokroku, pokud jde o dopad na bezpečnost. Jsou zde vertikální sloupce. Tady jsou oblasti, kde provádíme inspekce a eh, kde jsou tedy zjištění. Tedy operace, způsobilost, licence, medical simulátory, dále služby letecké navigace a na horizontálních e, osách vidíte klasy, to jsou standardizační otázky, dále delta, to jsou všechna zjištění, která mají bezpečnostní důsledky. A pak třída G, kde máte okamžitá zjištění, která volají po okamžité akci. Takže eh, tyto inspekce byly zahájeny v roce 2012, jak tam vidíte. A je zjevné, že je tady setrvalý trend v ATM, zejména v posledních pěti letech. To je oblast, kde máme nejvíce zjištění. A co nás také zajímalo, bylo to, že v posledních eh, letech nedošlo k významnému nárůstu eh, provozu, ale přesto ta zjištění zachovávají stejný trend a to je zneklidňující, protože, jak víte, eh, v těchto letech provoz velmi narůstá a mohu vám říci, že už letos máme jednu třídu zjištění zjištění ve třídě G. Je to tedy důležitý prvek, který zdůrazňuje nutnost k e, naléhavým změnám kde tedy musíme přijmout okamžité iniciativy. Spadá to do působnosti účetního dvora a také komise a Snažíme se velmi konstruktivně zjistit, jak může EASA k tomu přispět. What we can do is, is tackle fragmentation with assistance system. Uh, my tady jsme zvolili přístup z hora směrem dolů. Účetní dvůr identifikoval uh, potíže příslušných orgánů na místní úrovni při provádění monitorovacích úkolů. A to nejenom v letectví. Musíme toho dělat více s méně zdroji. Potřebujeme tedy lepší zdroje. Máme ale určité nástroje, například e, technický odborný personál, podporu státu a e, mechanismy e, dohledu a dozoru. Toto bylo také posíleno eh, novým základním nařízením EASI, které bylo napřed přeskoumáno, pak upraveno eh, eh, zákonodáci EU a v loni nebo minulý týden to bylo schváleno Evropským parlamentem velkou většinou. Příští týden to bude na radě projednáno. Toto je tedy doporučení číslo 3, kde můžeme pomoci zajistit nezávislost a plnou kapacitu NSA. Další oblast pro pozitivního, pozitivní přínos agentury je doporučení číslo 8 a doporučení číslo 9, to znamená posílení zodpovědnosti Cezaru a pak eh, prioritizace podpory EU eh, do řešení eh, v oblasti vývoje a výzkumu. Tady stále ještě přetrvává určitá roztřištěnost na institucionální úrovni. Proto si velmi vážíme úsilí pana Marineská komise, Eh, při posuzování balíčku 3S. Jedním z našich návrhů je sladit masterplán ATM s Evropským plánem letecké bezpečnosti, což je vlastně dokument, který vzešel z kooperace mezi členskými státy a EASA s cílem řešit bezpečnostní management a je to také evropská odpověď na povinnost členských států eh, mít na úrovni ICAO státní bezpečnostní plán. Spolu s EASA a členskými státy tedy se snažíme předložit jasné cíle, které jsou povinné. A myslím, že je dobré eh, sladit oba dokumenty tak, abychom mm, zajistili koherentní přístup k systému. My se nezabýváme otázkou ekonomické účinnosti, ale jak víte, bezpečnost má vždy také ekonomický dopad. Takže v tomto ohledu můžete počítat s podporou EASA, pokud je e, zlepšení systému a e, my sázíme také na spolupráci v kolaborativním prostředí, kde můžeme lépe zajistit bezpečnost a také účinnost a to ku prospěchu evropských občanů. Děkuji vám. My, děkujeme vám. A dalším na seznamu je pan Presinoty. Ano, moje jméno se těžko vyslovuje. Děkuji paní předsedkyně, děkuji výboru za to, že uspořádal v tomto důležitém okamžiku toto eh, sympózium. Já jsem z ENAV, my poskytujeme služby, to jsou, eh, to je vlastně letová kontrola nad Itálií a jsme tedy přímo zapojeni do toho evropského prostředí a také jsme partneři dalších eh, ANSP a také dalších institucí, například společného podniku a také eh, toho ředitele pro zavádění. První věc, kterou bych chtěl říci, eh, je věc obecnější. Musíme si uvědomit, jak vypadá ten obrázek. Technologie a dopravní infrastruktura se mění nejrůznějšími cestami, takže Eh, naštěstí roste ekonomika, takže tady je velký eh, tlak na zvýšení kapacity a zvýšení bezpečnosti. Pak tady také máme nové eh, zákazníky, jsou tady drony, lety z jednoho bodu do druhého, takže není to jenom otázka dopravy, ale také složitosti té dopravy. A pak tady to spojit Hm, jak říkali kolegové z výzkumu a vývoje, jsou tady nové technologické výzvy všude kolem nás. A potom eh, globální a regionální politické strategie stále ještě nejsou úplně sladěné. neschodly se na tom konečném cíli v letecké dopravě. Kromě toho tady dochází k určitému narušování ve všech odvětvích zaznamenáváme prudký rozvoj digitalizace, virtualizace a automatizace. Nové technologie se velice rychle vyvíjejí a tento, tyto změny jsou důležité eh, k vytvoření toho hlavního cíle. A tady bych podpořil, co říkal kolega Carlos. Musíme skutečně zajistit integraci můžete si integraci vynucovat, ale možná můžete také ji aktivně tvořit eh, pomocí šíření technologií. A teď eh, o to se snaží i Evropská komise právě formou Cezaru. Abychom toho dosáhli, je tady také eh, investiční cyklus. Na zavádění technologií potřebujete určitý časový horizont, který nevždy vždy odpovídá očekávání v souvislosti s rostoucí přepravou. Co tedy musíme udělat? Musíme řešit eh, eh, naplnění nových technologií, mluví se o otevřené architektuře, družicových službách, eh, o dronech a musíme identifikovat příslušné strategické volby. Základní strategické volby, to je ten vlastně první krok. Musíme spolupracovat s organizacemi, které jsou odhodlány eh, zavést tyto nové technologie. Jedna věc je hovořit o družicových službách a jedna věc je investovat do družicové eh, soustavy. Například na konci tohoto roku určitá firma poskytne dohledové dozorčí služby, e, to znamená, že bude schopna vidět všechna letiště na světě na konci tohoto roku. A jsou tady i další velké technologické změny a my musíme všechny tyto strategické aktivity podpořit. A pak tady je téma konsolidace a průmyslového partnerství. To by neměl být jenom slogan, měla by to být cesta, jak e, technologickou integraci stimulovat, protože to je jediná možnost, jak integrovat i kapacity. Musíme podporovat, podporovat toto partnerství, ale k tomu se ještě vrátím za chvíli. Potom, a to, co děje v našem odvětví, je spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Průmysl potřebuje podporu, je třeba podporovat jeho schopnosti přinášet výsledky a instituce mají tuto činnost podporovat tím, že vytváří vhodné prostředí k dosažení tohoto cíle. A příkladem eh, je právě vytvoření společného podniku Sazara v roce 2006. Na tomto základě by Evropa mohla těžit eh, z tohoto vybavení, které přesahuje její hranice. Jak už zaznělo o předřečníku, musíme se také učit eh, z, u jiných typů dopravy, kde také hm, zaznamenávají obdobné zkušenosti. Na dalším obrázku jsem se snažil napsat, jaké jsou cesty k úspěchu. Jedním z hlavních bodů je digitalizace a virtualizace, vše je více na dálku a je třeba, třeba co nejlépe využívat údaje eh, těchto nových technologií. A tato aktivita je dnes součástí pokročilejší eh, části sezaru a potřebuje další podporu. Rozhodně potřebujeme, eh, aby tato aktivita byla součástí naší práce a měla tam prioritu, protože to potom předurčí i úspěšnou integraci. Data se nepohybují sami o sobě, pohybují se pomocí konkrétních nástrojů a my tedy musíme také urychlit letadlo letá 850 km za hodinu a například družicové kapacity by mohly zajistit radikální zlepšení, ale nejen ony. A to by nám také umožnilo zbavit se všeho, co je na zemi kde zřejmě dojde k procesu vrácení na národní úroveň. Takže tohle všechno probíhá, ale jsou to také klíčové oblasti, kde všechny organizace potřebují podporu. Co k tomu přispívá? Potřebujeme vzájemnou spolupráci, to se musí dále eh, podporovat. To nejsou jenom slova, jde tady o takové společné vnímání. A chtěl bych zdůraznit snahu Evropské komise v posledních eh, deseti letech, protože vytvoření tohoto průmyslového uspořádání těchto orgánů, eh, ty to je velice důležité. Potom důležitým faktorem je regulační rámec. Není na nás, na průmyslu, abych, protože my nejsme instituce, abychom řekli, jak ten regulační rámec má vypadat ale na základě zkušeností, které zatím máme, tak eh, v praxi je třeba si vyjasnit, eh, jak se bude postupovat, jaké budou volby. Eh, když se mluví o tom, že se chceme orientovat na služby, tak my nechceme, aby nám instituce nařídily FAB, aby se ten vývoj takto Eh, byl dán. Potřebujeme si říci, kde jsou problémy a jak to řešit. Pak tady je SES 2+, e eh, instituce eh, možná to podpoří, ale to je zásadní ne na té nejvyšší úrovni, ale také na úrovni provádění toho daného nařízení, aby se zajistilo, že celková strategická politika zahrnuje celou Evropu a že se to týká i regulačního rámce. A v neposlední eh, řadě to je eh, lidský faktor. Dnes eh, se opíráme o lidské zásahy do infrastruktury v řízení provozu. Už to říkali i kolegové, my budeme poskytovat takovou, no, takovou technologickou revoluci a je třeba abychom byli eh, na ní připraveni, abychom byli silní, abychom spolupracovali s lidmi, kteří jsou dnes pro nás zásadní abychom mohli poskytovat bezpečné služby. Jenom jsem chtěla všechny ujistit, hlavně přátelé z Rakouské univerzity, že ta zpráva ICAO uvedla, že rok 2017 byl nejbezpečnějším rokem v dopravě a myslím, že to vyplývá také z toho, Um, uh, z těch snah, které společně provádíme. Tady na tomto obrázku chci ukázat, že už jsme zavedli všechno, co jsme potřebujeme, ale zatím je trochu roztříštěné. Vidíte tady dole ty různé sítě, které jsou napojeny na letadlo, fyzikální eh, nebo fyzické datové procesory, které jsou i ve fázi výzkumu a vývoje. A my tedy se snažíme podpořit a urychlit dokončení tohoto obrázku. A e, podle nás se to může podařit jenom, když se shodneme na tom, že jsou určité body, které je třeba nechat na zemi a určité body, kde je třeba dalšího rozvoje. Takže co dál? Je zásadní, abychom a všichni chránili to dobré, co se zatím podařilo. Potřebujeme na základě toho stabilitu v institucích a v práci průmyslu. Byla tady zmínka o zprávě ICAO. To je, eh, jedná se o stabilní rozvoj infrastruktury, stabilní organizaci, aby výzkum a vývoj mohl poskytovat podporu eh, pro Eurocontrol, mm, pro bezpečnostní orgány, regulační orgány a podobně. Je také třeba podporovat technologický vývoj a podporovat průmysl eh, v vývoji technické infrastruktury. Je třeba také uchovat financování stabilní financování v tomto odvětví. To je možná i trochu vzkaz pro Evropskou komisi. Je třeba zajistit, aby to financování se dostala, dostalo do rukou těm správným lidem, aby nedošlo k demotivování těch, kteří ty peníze potřebují a kteří je nedostanou. Jak už jsem říkal, potřebujeme podporu eh, od regulačního rámce, od institucí, od parlamentu, rady, komise, v tom, abychom se posilovali regulační platformy a aby to, co není užitečné a co nás třeba může zpomalovat, Eh, aby se to odbouralo, to, co nás zdržuje od úspěšné implementace jednotného evropského nebe. A jak říkal pan Marinesku, jednotné evropské nebe 2+, plus, to je takovou první příležitostí, kterou můžeme využít eh, a my tedy o tom nerozhodujeme, ale myslíme si, že by to byl skvělý rámec pro urychlení a úspěšné dokončení jednotného evropského nebe. Děkuji. Děkujeme vám. Teď je na, na řadě kolečko otázek a odpovědí. Slovo má pan zpravodaj, prosím. Conclusions, je? Už závěry? Ne, otázky. Já nemám žádné otázky. Já bych se zeptala, otázku mám. Bylo, bylo zajímavé, samozřejmě většina věcí je do kompetence výboru pro dopravu, ale otázka zní, jak my to můžeme podpořit. To byly velice zajímavé impulzy pro zamyšlení. Co očekáváte vy od nás, od výboru pro kontrolu rozpočtu? Co můžeme udělat my, abychom tak říkajíc popohnali jednotné evropské nebe? To je společný úmysl. Chcete nám někdo dát do života nějaké rady v tomto smyslu? I can give an answer. Na to, na to já mohu odpovědět. Když se podíváte do zprávy účetního dvora, tak uvidíte, že se tam navrhuje, navrhují nebezpečné otázky. Tam zní uh, třeba evaluace financování sesaru po roce 2024 pro nedostatek výsledků a tak dále. Já si myslím, tak my, Výbor pro kontrolu rozpočtu, může přispět, můžeme sledovat efektivní vynakládání prostředků, tedy prosím, přijďte s řádnými s řádnými předpisy, tak aby bylo možno eh, rozumným způsobem vynakládat prostředky. Ano, to má ale háček. Já bych se vás chtěla zeptat, proč my v této oblasti, která je vlastně ekonomicky úspě, úspěšná, tak se ptám, proč se na to mají vydávat prostředky daňových poplatníků. A pan Celer, myslím, že přípravy již pokročily a přednášky to ukázaly, ale čeho je teď nedostatek, to je politická vůle to učinit. A tahle prokletá rozkouskovanost by se měla překonat v oblasti bezpečnosti. No a to, tak říkajíc, zdrhne u členských států a ty by se teď měly probudit. V celých Spojených státech je jeden orgán dozoru nad leteckou dopravou ve všech odvětvích a ono to funguje. A u nás velká eh, letadla lít létají mm, rychlostí 850 km v hodině a jenom málo států je u nás tak velký, ale každý má svůj orgán eh, dozoru. Teď je nedostatek personálu, 117 tisíc výpadků letu pro nedostatek personálu, stávkuje se a tak dále. A počasí, to je ale nejméně závažný faktor. Já jsem často obětí spoždění a oni pak řeknou, eh, že za to může špatné počasí, ale pak jsem viděl, že všude svítilo sluníčko. Takže myslím, že tady bychom měli začít. Výzkum a vývoj by měl pokračovat, to bez pochyby, eh, aby pak někdo neřekl, že nejsou základy pro to jednotné evropské nebe, ale Skutečnou práci musíme odvést na politické straně, aby se to konečně realizovalo. A letecké společnosti vydělávají dost a měli by pracovat tedy i ve prospěch státu, protože letec, kontrola leteckého provozu je úkolem státu a neměly by vznikat velké ekonomické škody tím, že se stornují lety a lidi tečí na letištích místo toho, co by se dostali včas do práce. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Marinesko říká, že je to nebezpečná otázka, ale já bych řekl, že je důležitá a naléhavá my pracujeme na vypracovávání návrhu pro budoucí víceletý finanční rámec a tady bude třeba udělat posouzení dopadu, abychom viděli, jaké jsou cíle a jak se dá opodstatnit to, že využíváme prostředků daňových poplatníků, ale Myslím, že už dnes mohu říci dva důvody. Za prvé hovoříme o výzkumu. V širším kontextu výzkumného programu, pokud bude politika evropského výzkumu, tak tohle si myslím, že opravdu z povahy věce se velice hodí pro tu společnou akci. Je potřeba tady mít koordinované úsilí Nejedná se o nějakou jednu firmu, jednoho akademika, jednu osobu, která by mohla vyvinout sama, ať už muž či žena, tu technologii pro budoucnost. Tady je celá řada aktérů, jak už bylo zmíněno, máme 28 a předpokládám, že budoucí systém Ehm, to potvrdí. Máme spoustu zemí, spoustu výrobců, spoustu leteckých společností a ti všichni agují ve své vlastní oblasti, aby dosáhli toho, že technologický posun bude využit. Tady já si myslím, že je ta přidaná hodnota evropského výzkumného programu, je to tedy mm, ta posílená větev. Další důležitá věc je, že se opět jedná o kolektivní akci. Je to technologie, která by se měla posunout na novou digitální úroveň, která chce nějakou akci od každého, ale nemá to pro každého okamžitý profit. Někteří aktéři z toho budou profitovat jenom v dlouhodobé perspektivě. Některé, někteří z toho nebudou přímo dokonce profitovat nikdy, ale pokud nebudou investovat, tak ten systém se prostě může zadrhnout a proto si myslím, že je oprávněné využívat tady veřejné prostředky. Někdy z toho může být negativní výsledek pro jednotlivce, ale v celku pozitivní pro veškerenstvo. Takže to je věc, na kterou bychom se měli soustředit, až se bude diskutovat o, o zavádění a umístování těch prostředků. Děkuji. Ještě by se k tomu někdo chtěl, prosím, vyjádřit? No, nejste až tak hovorní, abych to tak řekla. Tedy vám děkuji za všechny informace, za příspěvky. Bylo to opravdu velice eh, informačně bohaté. Myslím, že tady opravdu máme co dělat. Děkujeme za čas, který jste nám věnovali. Oba zpravodajové se omluvili, to beru na vědomí. Tím jsme se dostali na konec schůzy. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin a naše schůze teď skončila. Děkuji vám.